guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Heute mit der Anhörung der Hohen Beauftragten. Tak eh, začneme eh, dnes eh, rozhovorem s vysokou představitelkou paní Mogherini o práci Evropské služby pro vnější činnost. Vítám tady paní místopředsedkyně a vysokou představitelku. Naším zpravodajem je pan Čarnecký. Pořad jednání máte před sebou, nemám k němu žádné připomínky, nedostala jsem žádné připomínky. Můžete si přečíst jazykový režim a tato schůze je webstreamována. Tím tedy jdeme přímo k věci. Chtěla bych přivítat odpovědného člena účetního dvora, pana Muguruzu, který má okamžitě slovo, aby nás uvedl do problematiky. Děkuji. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci výboru pro rozpočtovou kontrolu, vážená paní vysoká představitelko. Já mám radost, že dnes mohu hovořit k vašemu výboru. Tentokrát, abych představil zjištění Evropského účetního dvora o administrativních výdajích ESVČ. Minulý týden jsem vám představil výsledky specifického hodnocení administrativních výdajů všech institucí eh, orgánů komise. Při té příležitosti jsem vás informoval, že celkové hodnocení účetního dvora je obsaženo v kapitole 9 výroční zprávy. Toto hodnocení eh, potvrzuje instituce a orgány jako celek a neposkytuje individuální hodnocení. V tomto ohledu eh, účetní dvůr odhadl chybovost eh, u víceletého finančního rámce 0,5 To byl výsledek našeho eh, auditu 129 transakcí, z nichž 11 se týkalo Evropské služby pro vnější činnost. Účetní dvůr zjistil, že tři z těchto plateb byly postiženy kvantifikovatelnou chybou. Dvě z těchto chyb plynuly z nespůsobilých nebo nesprávně vypočítaných příspěvků pro zaměstnance a odpovídajících dávek. Další chyba se týkala platby za IT služby, která nebyla pokryta s existujícím kontraktem. Evropská služba pro vnější činnost byla vytvořena v roce 2011. V auditu za tento rok jsme našli chyby týkající se platby, výplaty sociálních přídavků pro eh, stále zaměstnance, výplaty dočasným zaměstnancům, platby za poskytnutí bezpečnostních služeb a veřejné zakázky. V kontextu eh, ročního auditu 2015 účetní dvůr právě provádí hloubkové přeskoumání eh, dohody o veřejných zakázkách ESVČ. Velice rád představím jeho závěry eh, tomuto výboru během procedury absolutoria příštího roku. Eh, vážení poslanci výboru, účetní dvůr minulý rok doporučil, aby ESVČ učinila následující kroky eh, k tomu, aby, aby, aby mohla pravidelně poskytovat dokumenty týkající se eh, osobního stavu zaměstnanců a také zavedla systém pro včasné zpracování dokumentů, které by měly dopad na výpočet platů, eh, důchodů a rodinných příspěvků. Eh, audit letos potvrdil, že určité potřeby tady stále ještě přetrvávají a proto vydal tatáž doporučení Evropské službě pro vnější činnost znovu tento rok. Děkuji vám za pozornost a jsem vám k dispozici pro jakékoliv otázky či objasnění. Děkuji. Nyní má slovo paní vysoká představitelka, prosím. Thank you very much. Uh, Děkuji vám. Chtěla bych poděkovat uh, účetnímu uh, dvoru za jeho práci i za spolupráci, protože pro mě osobně je jedna věc, uh, jistá. Je to nejen velice důležitý okamžik, eh, je velice důležité zajistit transparentnost a eh, skládání účtu, ale současně také vyslechnout doporučení, která mohou ovlivnit naši práci v nadcházejících letech. Jak víte velice dobře, eh, toto absolutorium pokrývá roky, kdy já osobně jsem ještě nezastávala tuto funkci. Ehm, a pokud máte nějaké konkrétní otázky týkající se konkrétních bodů k roku 2014, pak samozřejmě eh, požádám, eh, aby tady kolega poskytl informace, které nebyly pod mou přímou eh, odpovědností v roce 2014. Když dovolíte, paní předsedkyně, tak bych chtěla také využít této příležitosti a diskutovat s vámi a prezentovat vám některé akční linie, které jsem se rozhodla Eh, uplatnit eh, v loňském roce, což není úplně přesně tématem našeho dnešního jednání. Já doufám, že vám to bude vyhovovat a v každém případě jsem vám k dispozici stejně jako tady kolega eh, i k roku 2014. A teď dovolte, abych řekla, že si myslím, že tato rozprava není jen odborná, Není to jen, abych tak řekla, samotné absolutárium, ale je to také velice důležitá politická rozprava o vztazích, které máme eh, my, evropské instituce, vůči veřejnému mínění, vůči občanům. Jde o to, jak vynakládáme tyto peníze a jak eh, využíváme peníze, abychom lépe sloužili evropským zájmům díky nástrojům, které máme k dispozici. Všimla jsem si, že eh, veřejné mínění EU eh, e se stále více a více zajímá rozpočtové otázky EU a to si myslím, že je dobře protože potřebujeme větší dohled veřejnosti, aby naše instituce pracovaly lépe. Potřebujeme maximální transparentnost a maximální skládání účtů. To je třeba dále posílit. Především to má dopad na, nás, na naši každodenní práci, a dále to také posiluje to sdělení, či ten signál, který vysíláme vůči veřejnému mínění. Zaměření tedy, to jistě nemusím říkat vám, zaměření se musí eh, ubírat směrem efektivnějšího vynakládání peněz. Dovolte, abych také řekla pár slov k tomu, že eh, eh, řeknu, že ta pozornost, kterou vzdělovací prostředky či veřejnost věnují vynakládání rozpočtu eh, naší eh, služby, Čili nejde jen o to, jakým způsobem se ty peníze eh, vynakládají, ale týká se to přímo i samotné existence ESVČ a zahraniční politiky EU. Myslím, že tato diskuse nám může také pomoci objasnit, proč potřebujeme takové nástroje v evropských institucích. Proč potřebujeme zahraniční e, politiku a proč by tato politika nebo nástroj této politiky měl být silný? Já myslím, že zde v tomto sále to vysvětlovat nemusím. Dnes je všem jasné, že ty výzvy, před kterými dnes stojíme, Eh, ať už je to terorismus, migrační eh, krize či další otázky, eh, ty, to jsou výzvy, které prakticky žádné členské stát, žádnému členskému státu neumožní čelit jim osamocen. Jen Evropská unie jako celek v koordinované akci, dobře připravená, může společně v koordinaci a synergiích dosáhnout věcí, které jinak by jednotlivé členské státy dosáhnout nemohly. A myslím, že to je nejen další prvek existence EU, ale přímo zásadně důležitý prvek EU. Například dohoda s Iránem o nukleárním programu nebo začátek jednání o Sýrii či o Libii, vytváření vlády národní dohody to stejně jako další eh, naše eh, činy ve prospěch eh, míru, ať už je to v Kolumbii nebo v Myanmaru, to všechno samozřejmě je v zájmu evropských občanů a v zájmu celého světa. Pomysleme na to, kolik životů lidí jsme ovlivnili. Za deset let fondy EU před Eh, umožnili 14 milionům dětí na světě dostat se do eh, základní školy přes 18 milionů malých eh, dětí mělo prospěch eh, z naší eh, pomoci, stejně jako jejich matky, které dostaly pomoc odborníků a lékařů a podobně. To všechno je velice důležitá investice. Školství přece je velice důležitou investicí do budoucnosti, nebo je to investice do mládeže a je to důležité v těch destabilizovaných zónách. Je to velice důležité také v rámci um, zmírnění radikalizace v těchto oblastech ehm, bezpečnostní síly eh, eh, v sousedních zemích či v zemích Sahelu. To přece znamená také investovat do naší vlastní bezpečnosti, když investujeme do těchto zemí. Pracujeme také v oblasti mediace a eh, diplomatických postupů. Chceme zabránit dalším válkám, konfliktům a dalším vlnám ehm, uprchlíků či e, dalším teroristickým akcím. Je to tedy vlastně investice do naší vlastní budoucnosti. Myslím, že kolem toho je důležitá veřejná diskuse. Ta veřejná diskuse je rozhodně velmi užitečná pro budoucnost, ale já tady dnes nejsem proto, abych obhajovala uh, různé uh, postupy E, naší e, zahraniční služby. Myslím, že já jsem ještě ve velice počítač, fázi mého mandátu. Jeden rok a dva měsíce, e, tak to je teprve počáteční fáze celého mého mandátu. Proto chci nejenom věci vysvětlovat, ale chci velmi pozorně naslouchat, abych věděla, jakým způsobem můžeme zlepšit způsob, jakým vynakládáme naše peníze. Protože já jsem pevně přesvědčená, že pakliže můžeme eh, zachovat ty eh, úspěchy, kterých dosáhla EU, eh, tak musíme dále zvažovat, jak to ještě dále zlepšovat, protože eh, Evropská unie, tak jak existuje, se nezachová automaticky sama od sebe. Musíme tedy eh, vědět, jakým způsobem každodenně eh, svou prací v institucích udržujeme a dále zlepšujeme pozitivní výsledky. To samozřejmě je důležitým bodem v rozpravách parlamentu a já se na to samozřejmě dívám z hlediska ESVČ, kde přemýšlím, jakým způsobem můžeme zohlednit všechny ty moudré nápady, kterých, které můžeme vyslechnout. Já si tedy velice cením práce eh, jak účetního dvora, tak vašeho výboru a eh, je dobré, že se velice podrobně sledují všechny aspekty eh, to všechno, co proběhlo v roce 2014, eh, jen méně než 4% různých projektů dostali červené znamení, eh, kdy jsou určité vážné problémy, které je třeba naléhavě rychle řešit. 22 eh, projektů naopak bylo velmi úspěšných. Eh, tisk a veřejná mínění samozřejmě musí vědět také o těch úspěšných 22 projektech, nejenom o těch problémech. A tak, jak chceme zdůrazňovat úspěchy, tak samozřejmě musíme stejně pozorně řešit i ty nedostatky. A to velice zaměřenou činnosti. Já už nechci eh, probírat další podrobnosti u této konkrétní otázky, ale dovolte, abych vás ujistila, že mý kolegové Eh, komisař Hahn a paní Mimica eh, také zkoumají všechny tyto aspekty. V minulých dnech jsme o tom jednali, o těchto konkrétních číslech, také velice často jsme o tom jednali s komisařkou Georgievou. A e, teď já bych se zaměřila na to, co spadá pod mou přímou e, pravomoc, e, způsob, jakým SESVČ pracuje a jak může pracovat ještě lépe, což se netýká pouze roku 2014 a absolutoria za rok 2014, ale týká se to vůbec celého zaměření naší práce a také Eh, si mohu připomenout, kdy loni jsme měli takovouto rozpravu na stejné téma. Já už jsem byla přítomná a eh, jsem velice dobře informovaná, jaká rozprava eh, proběhla. Takže některé věci, které můžeme zaznamenat. Za prvé, přehled organizace naší služby za poslední rok. Já jsem Eh, podrobně prostudovala takovýto přehled už za rok 2013 eh, a koncem roku jsem předala zprávu o dosaženém pokroku, dalším rozvoji ESVČ, to je zpráva, kterou jsem předala radě i parlamentu. Eh, věřím, že se to dostali a pročetli. Nová organizace, nová struktura začala platit od září a počet hierarchických vrstev se snížil Eh, nedávno také proběhlo jmenování eh, vysoce postavených představitelů, proces byl dokončen a během roku 2015 jsme dokončili nejenom celý eh, přeskum ESVČ, ale také jmenování příslušných odpovědných činitelů. Já se těším v této věci nejen na vaše otázky, ale také jsem otevřená dalším námětům z vaší strany a také spoléhám na vaši podporu i na eh, monitorování celé této věci. Důležité tedy je, když se zavede nová struktura a nové věci, důležité je nepovažovat celou věc za ukončenou, ale naopak sledovat, jak se to vše projevuje v našem každodenní práci. Druhá důležitá otázka, to je eh, integrace práce, eh, integrace pracovníků do celé této struktury a práce. A to je také velice důležitá věc pro mě. To znamená, abych se, e, jakmile jsem se dostala do této funkce, věnovala jsem svou pozornost tomu, aby věci byly koordinovány, aby nedocházelo k překrývání činností, zdvojení e, s činností, stejné činnosti dělané dvakrát. To samozřejmě eh, se připojuje k té samotné politické práci, kdy se snažíme, aby prostředky byly ehm, vynakládány účinným způsobem, ale současně se díváme i na politické zaměření. Já navrhuji členským státům, abychom se podívali na tři případy, kde EUSR ehm, e je Eh, již velmi dlouhou dobu eh, zaměřeno. To je otázka Afganistánu eh, a Kosova. Diskuze s členskými státy stále probíhají, má to politické dopady a také jsou tady důsledky i pro administrativní rozpočet naší služby převod určitých prostředků na samotné delegace. To bude pro mě velice důležité. Počítat s vaším vstupem, s vaší podporou, protože jistě eh, si v této věci rozumíme. Dále otázka spolupráce s komisí. Jak víte, eh, to je velice eh, akcentovaná věc od mého slyšení, od okamžiku, kde jsem nastoupila do funkce a já myslím, že je zásadně důležité, abychom koordinovali práci uvnitř komise lepším způsobem. V tomto smyslu, myslím, využívám maximálně své úlohy místo předsedkyně komise. Vytvořili jsme eh, skupinu komisařů, které každoměsíčně eh, předsedám ve spolupráci a koordinaci s dalšími komisaři, ale nejenom tedy eh, otázkou komisaře pro RELEX. Poslední schůzka proběhla před týdnem a na programu jsme měli Čínu a Rusko. A byly bylo tam samozřejmě i ekonomické zaměření komisaře od Katajnena. Samozřejmě komisařka Georgieva je tam velice často na těchto schouzích. A e, také bych chtěla ještě zmínit jednu věc, které jsme dosáhli, a to bylo velice důležité pro Evropany, a díky vynikající koordinaci a spolupráci mezi komisí a e, IS a také mezi komisí a radou a to je otázka klimatických změn. Koordinace veškeré diplomatické činnosti za celý loňský rok směrem eh, ke konferenci o klimatických změnách. Celá naše diplomatická síť, všechny naše služky, eh, to považovali za evropskou prioritu a výsledky se dostavily. Můžeme tedy říci, že když tady existují takovéto synergie a když je práce dobře koordinována, pak se dostaví i výsledky a to je třeba zdůraznit. Pokud jde o spolupráci a koordinaci uvnitř komise, pak je tady ještě další důležitá věc, pro mě důležitá. Na tom pracuji eh, s paní Georgievou. A to je otázka flexibilního využívání e, pracovníků e, v zahraniční službě i uvnitř komise, protože chceme mít jistotu, že naše lidské zdroje ve všech institucích jsou využívány co nejlepším způsobem. A teď e, se pokusím zrychlit, abychom měli větší e, prostor pro e, diskusy, takže tady otázka bezpečnosti. To je velice důležité v dnešním světě, kdy nejistoty, nebezpečí narůstají. A bezpečnost našich pracovníků přímo v terénu je také z tohoto hlediska velmi důležitá. Vidíme i v poslední době celou řadu případů, kdy naše delegace a naši pracovníci pracují v obtížných podmínkách v některých zemích a potenciálně jsou vystaveni rizikům. Naše eh, delegace eh, mají eh, teď Některé nové smlouvy jsou věnovány větší prostředky otázce bezpečnosti a myslím, že to je důležité, eh, abychom mohli dosáhnout našich politických cílů. Problém je, že eh, bezpečnostní otázky se nezlepšují, naopak se ve světě bezpečnostní podmínky zhoršují. Proto musíme najít také možnosti, jak velice rychle na to reagovat. To je velice důležité. Další bod. Eh, to se týká roku 2013. Eh, delegace v Somálsku byla otevřená, ovšem nachází se momentálně v Keni. Letos by se mělo, eh, mělo přesunout do Mogadišu, do nových prostor. Kromě toho jsme také let to, není to tady rok 2014, omlouvám se za to, ale myslím si, že je vhodné využít tuto příležitost a mluvit i o dalších věcech. Dosáhli jsme tedy dohody v nedávné době s radou a komisí ohledně otevření delegace v Iránu. Kromě toho se zaměřujeme na eh, to, že bychom měli delegace, i když ne úplně plnohodnotné, v oblastech, které jsou politicky důležité pro naši práci, například v Erbílu, v Iráku, kde, jak víte, eh, vyvíjíme humanitární i bezpečnostní práci, dále Dazantep, to jsou hranice turecko-syrské, kde máme eh, humanitární pracovníky v uprchlických táborech. Tom v Hágu, abychom mohli spolupracovat s tamními mezinárodními organizacemi a i to hodně souvisí s prací kterou děláme i v souvislosti s Syrií a v oblasti chemických zbraní. Na to samozřejmě musíme vyhodnotit potřebné zdroje, jak rozpočtové, tak personální. Já žádám své útvary, aby tomu věnovali maximální pozornost, abychom byli schopni naplňovat své politické priority, tak jak nám je určuje politická agenda, ale zároveň, abychom to dělali udržitelným způsobem který bude nejen transparentní, ale také efektivní. Další body, které vím, že jsou důležité nejen pro parlament, ale i pro mě osobně, to je genderová vyváženost mezi zaměstnanci. Eh, už eh, v loňském roce jsem říkala, že to je pro mě důležité. Vrcholový management má dnes tři ženy oproti jedné ženě. Je tam vlastně eh, zástupkyně generálního tajemníka a potom výkona ředitelky se na to druhé eh, jméno, ne, nevím, jestli bych zvládala vyslovit dobře, ale křesní jméno je Edita. Eh, takže to jsou tři vrcholové manažerky a pak máme ještě eh, poradkyni pro genderovou vyváženost. Snahou tedy je vyvážit takto naši službu nejen interně, ale aby se to projevilo i v celé práci EU, aby se skutečně posílila úloha žen, třeba i v řešení eh, konfliktů. i z naší strany. V, při nadcházejícím střídání, zvláště na místech vedoucích delegací, eh, myslím, je příležitost, pokud tady budou vhodné kandidátky, navýšit počet žen, které budou eh, tedy řídit jednotlivé delegace. Pokud jde o zeměpisnou vyváženost, eh, to znamená zemi původu zaměstnanců, s odpovědí eh, mé služby na vaše otázky můžete vidět, že pokračujeme v pokroku, ale stále tady jsou určité nevyváženosti chci říci velice jasně, že to je oblast, kde podle mého osobního názoru je třeba ještě udělat více, zejména u některých konkrétních eh, národností. Ten trend je pozitivní, ale já se v tom tedy přímo angažuji, snažím se zajistit, že ty eh, kandidáti ti skutečně mají různou státní příslušnost, tak aby při výběrovém řízení se mohlo přihlížet samozřejmě na prvním místě ke kvalitě kandidátů a potom na druhém místě k státní příslušnosti, ale zároveň, abychom dosáhli tedy spravedlivého rozložení národností mezi našimi zaměstnanci a myslím si, že to je rozhodně možné. Pro mě je klíčové mít výběrová řízení, která se zaměřují samozřejmě na zásluhy, na schopnosti, ale chci zároveň zajistit, aby to nejen byl kvalitní člověk, ale také kvalitní člověk na správném místě. Někdy máme vynikající kandidáty, ale kteří se třeba nehlásí na pozice, které pro ně jsou ideální. Další body a slibuji, že Eh, už to rychle schrnu. Výroční zpráva o činnosti a eh, roční závěrka účetní za rok 2014 poskytují eh, přehled o našich operacích v roce 2014 ohledně stavu zaměstnanců ve vedení i v delegacích je jasné, že my se zaměřujeme vždycky na tu profesionalitu a někdy eh, myslím, že se to nezdůrazňuje dostatečně, že máme opravdu vynikající eh, zaměstnance jak ve vedení, tak v delegacích. Omlouvám se, že hovořím trochu déle, ale chci říct, že na mě velice zapůsobilo, když v červenci a také tento týden jsem dostala velice pozitivní hodnocení od našich zaměstnanců eh, k iránské dohodě. Eh, velice pozitivně naše pracovníky hodnotil americký prezident nebo eh, čínský premiér řekli, že opravdu jsou velice technicky zdatní i v náročných oblastech, že se nám podařilo díky nim vyřešit velice složité problémy. A já chci říci, že někdy ti lidé, o kterých mluvíme jako o byrokratech nebo i hůře, jsou lidé velice kvalifikovaní, schopní, což je tedy samozřejmě prospěšné nejen pro EU, ale i pro mezinárodní práci. Dále úspora rozpočtových prostředků. Už jsem podrobně odpověděla na otázky výboru ohledně omezování administrativních výdajů. Je to třeba snížení o 1%, 17 míst každoročně, dále snížení kategorie některých eh, seniorských pracovních míst, pak je tady otázka různých přídavků. Eh, tady došlo také k změnám, vzhledem k změnám změných kurzů, k politickým výzvám a k eskalaci bezpečnostních nákladů, což byla vlastně zátěž navíc pro náš rozpočet. Dále zaměstnanci také byli přeřazeni na některé politicky kritické záležitosti, jako je Ukrajina nebo uprchlická krize. Úspory eh, vznikly díky nové formě spolupráce mezi eh, delegacemi a diplomatickými službami členských států, což je vzájemně prospěšné pro nás i pro členské státy ale eh, také to přispívá k rozpočtovým úsporám chci říci, že je třeba vždycky ty úspory hledat vhodně, protože stále více naši eh, eh, partneři očekávají od Evropské unie, od její přítomnosti, od její akce a my, myslím, na to musíme vhodně reagovat. V roce 2014 a příslušné výroční zprávě eh, účetního dvora bylo řečeno, že není moc komentářů k SVČ. Já jsem potěšená nízkou chybovostí, i když vlastně to není moje zásluha, ale je to zásluha mých kolegů. A budeme i nadále e, pracovat na té problematice rodinných přídavků a poskytování bezpečnostních služeb, protože tam dvůr vyjádřil znepokojení. K písemným otázkám mé útvary se snažili poskytnout co nejpřesnější odpovědi na vaše písemné otázky a samozřejmě jsem připravena odpovědět osobně nebo s pomocí kolegů na další otázky, které budete mít a které se týkají věcí, které spadají do mé politické kompetence. Chtěla bych eh, zajistit, aby ta kontrola, kterou procházíme, byla plně transparentní a aby byla odrazem vynikající práce našich útvarů, ale také, aby přispěla ke zlepšení naší práce. To je klíčové. Já bych chtěla, eh, až jednou ten mandát budu končit, vědět, že jsem splnila i rozpočtové požadavky, eh, potřeby té administrativní práce a myslím si, že toto je ta nejlepší cesta, jak eh, mohu zmínit ty, kteří vlastně eh, tiše pracují v našich útvarech ve prospěch EU i ve prospěch dalších sem. Děkuji. Thank you. Thank you very much. Děkuji vám za vaše slova. Velice dobře si uvědomujeme, že vy i vaše služby dělají jednu z nejtěžších prací, které Evropská unie nabízí. Toho jsme si velmi dobře vědomi a vážíme si toho, že v uplynulých letech ESVČ eh, e pod vaší předchůdkyní eh, Ashton eh, přijala mnoho našich doporučení a my se nyní těšíme na spolupráci. Naším zpravodajem je pan Čarnecký, ne díl než 10 minut, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si myslím, že to zvládnu rychleji než za 10 minut. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové účetního dvora, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci výboru KONT. Včera jsme se rozloučili s paní vysokou představitelkou jako s jednou z poslední těsně před půlnocí a dnes jsme tu opět první hned ráno v celém parlamentu. Paní místo předsedkyně, děkuji vám za vaše odpovědi na náš dotazník. Děkuji za velmi zajímavý úvod. Mám několik krátkých otázek. Vítáme nové organizační schéma ESVČ a e, Oceňujeme vaši odpověď na otázku číslo jedna, ale zajímalo by mě, eh, jaký byl váš cíl při přípravě nové organizační struktury. Jaký bude efekt eh, tohoto nového systému a jaké jsou další kroky ke zvýšení efektivity práce ESVČ? Otázka státní příslušnosti. To je má druhá otázka. Víme, že děláte pokroky v dosažení rovnováhy mezi jednotlivými národnostmi, nicméně pořád ještě je kam se zlepšovat. Identifikovala jste faktory pro lepší rovnováhu a jaké jsou obtíže spojené s dosažením správné rovnováhy. Kromě toho si všímáme pokroku v práci zvláštních zástupců, nicméně by bylo dobré poskytnout přesnější údaje o tom, jaký je status quo práce zvláštních zástupců. Potom otázka eh, platformy pro podporu misí. Eh, jaký je tady status quo? A jaké jsou očekávané úspory a kromě toho už jste, už jste vybrala vhodné regiony? No Přejeme brzké uzdravení, pane kolego. bylo by dobré starat se nejen o rozpočet, ale taky o e, lidské zdroje. Já vím, že jste velice dlouho do noci předsedal e, včera na plenárce tak, a také vím, že máte horečku, takže možná jako žena mohla bych skromně navrhnout, jestli bychom nemohli najít nějaký aspirin, abyste si mohl odpočinout, protože naše práce má i lidskou dimenzi. E, já si to velmi dobře uvědomuju, protože loni jsem byla ve stejném stavu. K tomu prvnímu bodu, e, tedy k té revizi. Já musím uznat, že první, co mě napadlo, když jsem viděla e, obrázek té organizační struktury, toho organigramu, to bylo na konci srpna 2014. Musela jsem se zhluboka nadechnout. My jsme na tom pracovali v loňském roce e, s novým generálním tajemníkem, s Patrikem a s dalšími kolegy, a to nejprve e, z, se záměrem zjednodušit tu strukturu, aby jaksi e, hierarchické linie a li, rozhodovací linie nebo linie připravování rozhodnutí byly jednodušší, aby se co nejsnáze pracovalo našim zaměstnancům. A také, aby systém byl transparentní, aby bylo okamžitě jasné, kdo je odpovědný za co z pouhého pohledu na organigram. To by zaprvé usnadnilo rychlost našeho rozhodování, na čemž mi velmi e, záleží. Je to pro mě vysoká priorita. Vím například, že musíme zlepšit rychlost naší práce, řeknu něco, co se kolegům nebude líbit, ale například se mi nelíbí, že někdy příliš dlouho odpovídáme na dopisy, i dopisy poslanců parlamentu. Já žádám své služby, aby pracovali rychleji. Možná, že když by bylo méně vrstev eh, kontrol a tak dále, bylo by to snadnější čas je drahý a to, to platí i pro obsah, protože tatáž odpověď má různý dopad, pokud přijde o týden dříve nebo později. To je jenom jeden příklad. Čím méně vrstev, tím podle mého názoru eh, rychlejší práce. A tím je jasnější přehled o tom, kdo má jakou odpovědnost v hierarchii. Byla to také otázka eh, reorganizace různých kompetencí v různých sektorech. A také bylo to zorganizováno tak, aby na každého ředitele byl jeden zástupce. Ne, že by to nebylo práce pro více než jednoho, ale šlo tady o to, aby to byl opravdový zástupce, protože těžko mít eh, dva nebo tři zástupce pak nemáme jistotu, že jsou ovšem informováni a že se správně zodpovídají řediteli. Takže tento proces byl zjednodušen e, značně na základě e, doporučení e, které jsem měla na stole, když jsem nastoupila do funkce a zase rozhodování a příprava procesu je rychlejší, transparentnější a jednodušší. A potom další věc, která nebyla v hodnocení napsaná, ale začala jsem ji dělat ten první rok. To je že jsou tu jasné hierarchické linie, ale kromě toho je eh, Kromě toho jsme zajistili, aby člověk, který má konkrétní úkol, mě doprovázel například na bilaterálních schůzích a mohl z první ruky vidět práci, kterou se potom bude sám zabývat při svých každodenních úkolech. A potom, jak už jsem říkala, došlo k dalším změnám ve struktuře. které byly vždycky zavedeny tak, aby reagovaly na aktuální potřeby naší každodenní práce. Ale jak už jsem říkala, na začátku ten nový organigram eh, existuje od září. Dokončila jsem jmenování a výběrová řízení v prosinci. Eh, Noví ředitelé nastupují do funkce v těchto týdnech. Takže bych velice ocenila další pokračování výměny názorů a hodnocení toho, eh, jak toto všechno funguje zase za rok, kdy budeme moci eh, zjistit, zda je potřeba nějakých dalších úprav, protože on, ono je to živé těleso, ten proces neustále probíhá a vaše pomoc bude neocenitelná při hodnocení fungování. Pokud jde o geografické vyvážení, tak jak víte, ESVČ nemá ráda kvóty, nicméně geografické vyvážení a také genderové vyvážení, k těmto dvěma bych přidala ještě jedno vyvážení, a sice generační. I to je aspekt, kterým se velice pozorně zabývám protože si myslím, že je užitečný eh, pro naše služby. Síla Evropské unie spočívá v, ro, v odlišnosti eh, zeměpisných a historických perspektiv, kompetencí, znalostí, schopností analyzovat situaci, ať už jde o situaci v našem sousedství nebo někde daleko ve světě. To všechno se zásadně mění eh, podle eh, pozadí, nejen geografického pozadí, ale podle osobního pozadí každého zaměstnance. To podle mého názoru není slabost, ale naopak síla, protože nám to pomáhá eh, porozumět situaci. Já si myslím, že jsme jediní na světě s takovýmto stupněm složitosti a máme všechny nástroje na to, abychom porozuměli složitosti světa. Kdybychom měli eh, plné zastoupení všech našich pozadí. Potom bychom měli nástroje na to, abychom četli dnešní komplexní realitu v celé její složitosti lépe než kdokoliv jiný na světě. Zastupujeme tedy eh, váženě naše eh, geografické pozadí, což pro mě není eh, jenom způsob, jak udělat radost všem členským státům nebo zajistit, aby každý byl spokojený. Je to způsob, jak posílit naši službu, protože mě i všem zaměstnancům to prokazuje službu. Pak jste se ptal detailně na situaci. Členské státy, které v nedávné vstoup, době vstoupily do Evropské unie, mají e, podíl v počtu zaměstnanců ESVČ, který je uměrný jejich počtu obyvatel, ale existují tam určité individuální variace. Je tam několik příkladů jednotlivých národností, kde máme stále ještě problém. A to není možná korektně řečeno, nicméně já jsem praktický člověk. E, probírám to také s členskými státy, protože velice záleží na tom, e, jaký kandidáti jsou navrženi na určité pozice. E, ať už jde o zaměstnance, kteří už jsou v institucích, a já čím dál více podporuji, aby ti se ucházeli opozice, posledním roce jsem měla tendenci uh, otevírat uh, pozice mnohem dříve, než v, jak to bylo v minulosti, to si uvědomuji. A pokud nejsem spokojená s výběrem nebo s kandidáty, uh, tak tu pozici otevřeme znovu, aby naši interní zaměstnanci měli šanci se přihlásit. Protože čím více kandidátů máme, tím větší máme šanci na vyváženost výsledků výběrového řízení. A tuto otázku také probírám s členskými státy protože já tomu rozumím. Já jsem byla ministrině a jako ministrině e, jsem měla e, zástupce náměstka, který přišel z ESVČ a jako velvyslance do NATO e, jsem poslala člověka, který byl šéfem delegace v ESVČ. A teď toho lituju, protože bych je ráda měla pořád ještě v ESVČ. Já tedy Povzbuzují ministry zemí, zejména těch, které, které jsou podzastoupené v ESVČ, aby povzbuzovali, aby podporovali své národní eh, kandidáty, kteří jsou dobří. A to ne tak, ne, není to bráno tak, že se mají zbavit svých nejlepších lidí, ale spíše, aby nasadili své nejlepší lidi do služeb ESVČ. Eh, e v zájmu evropského společenství a mezinárodní komunity. Pracujeme tedy na zvýšení počtu a někdy nedostatečného zastoupení jednotlivých kandidátů. Já si uvědomuji, že pro malé diplomatické služby je těžší investovat kandidáty do evropských služeb. Nicméně Můžeme tuto práci zacílit lépe. Já si myslím, že práce eh, probíhá dobře v tomto směru. Jsme dnes snad na začátku, protože už uplynul rok, eh, ne na začátku, ale myslím, že došlo ke značnému zlepšení. A k vaší poslední otázce tady bych požádala Patrika, aby odpověděl. Ne, ještě tu byla otázka na USR, kterou jsem přeskočila, nebo ne? Dobře, to tady nechám kolegovi. Eh, děkuji, já vezmu obě otázky. Nejdříve k otázce rozpočtu pro EUSR, eh, tož eh, o čem se zmiňovala paní Mogherini v úvodních poznámkách, to je vlastně takové to postupné překonávání té dvojí, té dvojí pozice, kdy je to zvláštní zástupce, včetně vedoucího delegace a tady vlastně dojde eh, k určitému eh, snížení rozpočtu věnovanému na tyto eh, aktivity, tak jak to postupně bude probíhat a zase naopak se mm, to projeví také v rozpočtu pro vnější službu. Diskutujeme se členskými státy jak o samotném principu té změny, tak i o rozpočtových dopadech protože věříme, že nám to pomůže dosáhnout um, určitých úspor, uh, sníží to zdvojení práce a také vlastně to bude mít dopad na výdaje na uh, pracovníky. Čili budeme diskutovat o tom, uh, co to přineslo, až budeme projednávat návrhy rozpočtu pro komisi na rok 2017. Druhá otázka, tedy ty podpůrné platformy. My o tom diskutujeme s členskými státy a je tady tedy ten nápad vytvořit určitý centralizovaný systém podpory pro různé mise, eh, tedy logistika, eh, najímané síly, a nechceme samozřejmě znovu vymýšlet kolo po každé, když se objeví nový projekt. Chceme prostě využívat ty lidi, kteří už mají zkušenosti s prací na těchto tématech. Tady také vyzýváme členské státy, aby se snažili posílit ten, ty centrální eh, služby eh, v centrálním útvaru, ale také v těch dalších útvarech eh. Počítáme, že budeme mít ještě sedm dalších členů plus jednoho člena v další složce. A tady se chceme zaměřit na tuto věc Eh, kdy tady budeme mít právní eh, poradenství o pracovních silách, eh, veřejných zakázkách, lékařských aspektech, sociálních aspektech a tak dále. Vše to, co se netýká úplně striktně samotného najímání pracovníků. Já tedy doufám, že tak, jak už jsme o tom diskutovali v tomto výboru dříve, že nám to pomůže zlepšit tady podporu, kterou dostáváme, nebo kterou máme k dispozici na tyto mise. Děkuji. E, takže mám ještě 35 minut a mám 11 lidí na seznamu. A chtěla bych e, udělat nejdříve kolečko koordinátorů. Dvě minuty, prosím, budu striktně aplikovat a pak ostatní budou mít jednu minutu. Takže prosím tady první. Děkuji, paní předsedkyně. Já si odkašlu. No, děkuji. Paní Mogherini, Děkuji za to, že jste přišla. To je první věc. A za druhé děkuji za tu velice důležitou práci, kterou odvádíte. My všichni v tomto sále víme, jak velice důležitá je vnější služba, jak důležitou práci odvádí. Ale to není dů, účelem naší schůze dnes. Já mám jen jednu otázku a několik poznámek. Vzhledem k tomu, že je eh, úkolem našeho výboru eh, zpracovávat informace, které jsou k dispozici, a k eh, předsedkyně výboru vypracovala neoficiální dokument o finančních prostředcích, které jsou v třetích zemích používány vnější službou. A já se zeptám, jestli tento dokument se dostala i vy. A jestliže ne, tak já doporučuji, abyste ho měla, protože, jak říkáte, teprve jste ve této funkci 14 měsíců. Ale vážená paní vysoká představitelko, víme dobře, jak čas rychle letí. A moje druhá otázka zní, co uděláte pro to, aby bylo jisté, že příští rok, až se opět takto sejdeme, že za prvé budeme mít k dispozici informace, jde přece o finanční prostředky daňových poplatníků a také o tom efektivním využití těchto peněz. To přece nemůže být tajná informace. Říkáte sama, že evropští občané se stále více a více zajímají o to, jak jsou peníze využívány. Já nebudu procházet jednotlivé body, ale předsedkyně No, já přebírám svou podíl odpovědnosti a budu se snažit odpovědět stručně. Já jsem se snažila to zmínit ve svých eh, úvodních poznámkách. Doufám, že jste eh, to zaznamenal. Já jsem požádala eh, naše útvary, aby nejenom četli, ale velice pozorně studovali neoficiální dokumenty z tohoto výboru. Takže včetně toho neoficiálního dokumentu, který jste zmínil, nejenom, že to spadá pod moji odpovědnost, ale také pod to, odpovědnost dalších komisařů, včetně komisaře Hána. A já jsem připravená, hovořila jsem o tom včera předevčírem a jsem připravena se s vámi podělit o více podrobností. Jistě povinností tohoto výboru je sledovat i podrobnosti a e, také instituce a zástupci institucí, kteří jsou přímo odpovědní za tyto otázky, to také musí o tom informovat. Máte mou podporu a já jsem otevřena podívat se na jakýkoliv aspekt, který vás zajímá. Já si myslím, že to je důležitá spolupráce. Snažíme se, aby evropské instituce pracovaly lépe, to je náš společný zájem. A já se nebudu pouštět do těch oblastí, které nespadají pod moji odpovědnost, ale jak jsem řekla, v komisi se zabýváme otázkou koordinace spolupráce komisařů, kteří se tím či jiným způsobem zabývají externí službou a my společně eh, budeme tuto věc zkoumat a eh, kolektivně eh, tedy budeme tuto věc probírat, zejména to, co spadá pod moji přímou odpovědnost, či co spadá pod odpovědnost komisaře Hána, budeme se tomu věnovat. Prosím. <clears throat> Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já uh, vím, uh, že se vnější službou zabýváte tedy 14 měsíců a že jste přetvořila tuto službu ve velice užitečnou, velice užitečnou složku a e, projevilo se to v celé řadě aktiv, včetně e, konference o e, klimatických službách, ale také v dalších delegacích, takže vidíme, jak mládne služba vnější činnosti, je tam více žen, více mladších. To je velice dobrá dynamizace celé této vnější služby. Zahraniční otázky eh, jsou velice důležitou složkou, základním pilířem eh, v činnosti. Vše, uvědomuje si to tady, eh, uvědomujeme si to v parlamentu, tak jako si to všichni uvědomují jinde. Takže je tady otázka, jakým způsobem se využívá rozpočet, aby to byl rozpočet zaměřený na výsledky, jak probíhá racionalizace, koordinace, vy jste se o tom zmínila, že to jsou velice důležité aspekty, aby vše bylo efektivnější. A mám dvě otázky První otázka se týká. Teď prožíváme krizi uprchlíků. A prostředky na tuto krizi nejsou možná dostatečné. Chci se zeptat, jestli máte tento pocit, že tady není dost prostředků, že to je celé takové trošku neprůhledné. A chtěla bych se zeptat, my se zaměřujeme tedy na to přijímání uprchlíků v EU, ale mně připadá, že je méně jasné, a vy nám to možná objasníte, jak eh, funguje celá ta činnost eh, jaksi nárazníkové zóny u, těch, u toho příchodu uprchlíků, například eh, když přicházejí z Afganistánu, nebo jak toto funguje, aby jak funguje určitá humanitární pomoc na těch nárazníkových frontách. A pokud jde o rozpočet, předsedkyně přerušuje, tedy ptám se na ukazatele, říká poslankyně. Ptám se na ukazatele, které pomůžou vyhodnotit výsledky. To bude trochu eh, těžší poskytnout krátkou odpověď, protože my máme akce v rámci uprchlické krize a migrační krize, ale eh, velkou částí naší práce je dlouhodobý přístup. Toto je skvělý příklad toho, jak koordinace a integrace práce komisi za, zabudování do různých politických nástrojů interní a externí politiky eh, se hned projevují, protože kdybychom do takovéhoto koordinovaného přístupu se nepustili hned od samého počátku s myšlenkou, že se budeme snažit tedy stále více koordinovat nástroje vnitřní vnější politiky, tak bychom určitě nedokázali vytvořit migrační agendu, kterou jsem podepsala já, pan předseda Timmermans a komisař Avramopoulos, protože naše útvary, včetně SVČ, na tomto spolupracovali, snažili jsme se řešit různé aspekty. Vlastně vnitřní problematiku, o které nebudu mluvit, a vnější problematiku. A to je klíčové teď v různých oblastech a i ve středně a dlouhodobém časovém horizontu, protože ty výsledky se dostaví v dalších letech. Samozřejmě se dá očekávat, že v dalším desetiletí budeme znovu čelit takovéto migrační a uprchlické krizi. Je to tedy dlouhodobá investice. Tak jako třeba o udrž- cílu udržitelnosti, o změny klimatu, protože hodně uprchlíků přichází třeba i v důsledku změn klimatu, jak na to poukázal včera ministr Fabius na plenárce ale pak děláme i e, okamžitou práci. Několik příkladů. Jordánsko nebo Libanon, Turecko. Hlavním bodem je poskytovat pomoc těmto zemím při jejich ochraně a přijímání uprchlíků v jejich zemích. To znamená, co nejblíže Sýrii. My jsme hlavní dárci jak pro Jordánsko, tak pro Libanon a o Turecku nebudu mluvit, protože tam ty detaily znáte. Jordánsko a Libanon, tam máme takové specifické balíčky, které budeme prezentovat 4. února v Londýně eh, na konferenci, kterou spolu hostí Spojené království Německo a OSN, kde týká se to Syrie, ta konference, a my tam chceme vlastně navrhnout takové komplexní balíčky, které neobsahují jenom humanitární pomoc, ale i další e, opatření, která napomohou odolnosti té dané země. To je třeba Jordánsko, různá obchodní opatření, tak, aby v zemi bylo více pracovních příležitostí pro Jordánce i pro uprchlíky, tak, aby uprchlíci měli nějakou perspektivu i v Jordánsku, místo toho, aby ji hledali jinde. Pokud jde o Afganistan, tam s nimi pracujeme bilaterálně, stejně tak s Pakistánem snažíme se zajistit, aby ty oblasti byly stále více bezpečnější a stabilnější, což je samozřejmě běh na dlouhou trať, ale eh, také se domluváme na návratech a readmisích s těmito zeměmi. Potom Afrika. To je klíčové. Někdy na to zapomínáme, protože se hodně soustředíme na tu východní cestu, ale je tady i Afrika a bude tady Afrika další roky či desetiletí jako hlavní zdroj, nejen zdroj, ale i scéna migračních a uprchlických toků. Tento světadíl sám o sobě je nejen světadílem původu, uprchlíků, ale vlastně dochází tam i k vnitroafrickým pohybům uprchlíků a migrantů, který, které jsou mnohem větší než toky z Afriky do Evropy. Takže my s Afrikou se snažíme spolupracovat. Já jsem se čtyřikrát, pětkrát setkala se svými partnery na úrovni prezidentské, na úrovni Africké unie. Nebo no, to vždycky nedostane do vzdělovacích prostředků, ale je to důležitá práce. Spolupracujeme na humanitární Eh, akcích, na akcích rozvoje, o tom jsem mluvila s vašimi kolegy eh, v DV s Lindou velice dlouze, to je také důležité, ale spolupracujeme i také na jejich vlastních potřebách v oblasti bezpečnosti. Máme třeba různé výcvikové eh, projekty, které se týkají tedy výcviku, a bezpečnostních sil v Sahelu a dalších oblastech, tak aby oni byli schopni zajistit bezpečnost těchto oblastí. A potom to jsou také investice, protože co Afrika potřebuje v bezprostředním a dalším časovém horizontu, to je investice do infrastruktury, do průmyslu, do tvorby pracovních příležitostí. A spolu s readmisními dohodami eh, jsme také třeba minulý týden dohodli dohodu s Etiopií, protože máme eh, v Evropě 305 tisíc Etiopanů, takže ta eh, readmisní dohoda je velice důležitá. A tato dohoda je zároveň třeba doprovázena i programy, cílenými programy, eh, týkající se, týkajícími se návratu těchto migrantů, tak aby ta místní společenství napomohla jejich znovu začlenění po té zkušenosti, eh, kterou oni absolvovali a která byla samozřejmě velice náročná. Eh, právě v Etiopii máme takový program, který má usnadňovat integraci eh, těch navrátivších do těchto zemí, ale zatím většina těchto programů nebyla nutně navázána na návraty z Evropy. Já jsem třeba navštívila projekt v Etiopii, který se týká integrace navrátilců ze Saudské Arábie. A když to děláme pro navrátilce ze Saudské Arábie, mohli bychom to dělat i pro navrátilce z Evropy a provázat to v rámci balíčku, který bude vlastně konzistentní, přijímaný etiopskými úřadami a bude konzistentní i pro Evropu a její řízení migračních toků. Samozřejmě Eh, tohle už nesouvisí s rozpočtem, ale je to pro mě velice důležité a myslím je pro parlament. Zároveň se snažíme sledovat stav právního státu a dodržování lidských práv, protože rozhodně to nemůže být nějaká úmluva, kdy vyměníme ekonomickou podporu za vlastně eh, takový změkčený přístup k lidským právům. To je vždycky součástí naší diskuse a myslím, že to také úzce souvisí s naší důvěryhodností. Omlouvám se, jestli mluvím moc dlouho, ale toto je téma, které se zasloužilo trochu další čas. Děkuji. Paní kolegyně Dlabajová na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, paní Mogherini. Já jsem hrdá na to, že jsem poloviční Italka a velice mě těší, že vy zastupujete jak genderovou, tak generační vyváženost v institucích. Děkuji za váš projev. Já si myslím, že s vámi musíme diskutovat častěji. Potřebujeme více takovýchto schůzí, protože vy eh, chápete roli výboru eh, KONT a vysvětlila jste nám také své eh, akční linie a e, argumenty, proč potřebujeme e, evropské rozpočtové nástroje. A máte pravdu, média a občané se čím dál více zajímají o rozpočtové záležitosti Evropské unie. A já jako zpravodajka pro absolutorium Evropské komise se vám patrně ještě ozvu s nějakými konkrétními body. Podle mého názoru se nám nepovede další slyšení, protože v pondělí jsme měli slyšení s místopředsedkyní Georgievou, takže uzavřeme proceduru absoluturia. Já mám jenom dvě velice obecné, ale důležité otázky. Chtěla bych vás poprosit, abyste nám předložila svůj názor na výkon a e, přidanou hodnotu rozpočtu. Na tom pracujeme s místopředsedkyní Georgievou, protože to vidím, že chybí ve výroční zprávě. Možná, kdybyste nám mohla uvést konkrétní příklady, kdy e, výkonnost a přidaná hodnota evropského rozpočtu by se dala ilustrovat na konkrétním e, příkladu. A druhá otázka. Jaké kroky jsou podle vašeho názoru potřebné ke zvýšení dopadu evropské vnější pomoci a e, konkrétně pokud jde o pomoc, kterou poskytují evropské delegace ve třetích e, zemích? jak zvýšit jejich dopad a jak ukázat tento dopad evropským občanům. A děkuji vám za tuto výměnu názoru. Děkuji, já to vezmu velice krátce, protože e, Obě otázky se hodí spíše pro mé kolegy, zejména pro pana Mimicu, eh, pokud jde o rozvojovou pomoc. Ale eh, k jedné věci bych se chtěla vyjádřit a jsem si jistá, že místo předsedkyně eh, Georgieva vzhledem ke svému eh, pozadí by také byla vhodnější kandidát na odpověď, ale to jsou záležitosti, o kterých debatujeme uvnitř komise, ale ne, nespadá to do mé institucionální kompetence. Takže si myslím, že je z institucionální hlediska fér na to neodpovídat, protože tady jsme kvůli absolutoriu za ESVČ a toto nespadá pod ESVČ. Ale k jedné věci bych chtěla se vyjádřit jako místo předsedkyně komise. Musíme v ESVČ pracovat na viditelnosti naší pomoci, jak humanitární, tak rozvojové. A to, jakým způsobem využíváme nástroje v případech, kde humanitární a rozvojová pomoc se směšuje. Ať už je to Jordánsko nebo Libanon nebo Niger, tam těžko poznat, která část je rozvojová a která část je humanitární pomoc, protože eh, v realitě, zejména v konfliktních situacích, eh, v krizových nebo postkrizových eh, situacích se tyto dvě složky pomoci značně překrývají. Tady tedy máme dva velké politické problémy, o kterých musíme diskutovat a myslím si, že podněty vašeho výboru budou zásadní v tomto ohledu. Bude to na jedné straně, jak zajistit, aby humanitární pomoc a rozvojová pomoc se doplňovaly a koordinovaly se v závislosti na realitě. Možná víte, že bývalý vysoký komisař OSN Gutierrez nedávno říkal na konci svého mandátu v loňském roce, že musíme celosvětově přesouvat rozpočty z rozvojové pomoci do humanitární. Já si nemyslím, že to je správný přístup, ale musíme si položit otázku, co je humanitární, co je rozvojová pomoc a jak dosáhnout synergie mezi těmito dvěma složkami a lepší flexibility. E, to je otázka, které se paní Georgieva určitě dotkne. Například letos v rozpočtu komise jsme využili veškerou flexibilitu, kterou máme, abychom naplnili naše politické eh, priority eh, kterými je zejména uprchlická krize. A druhá věc je tedy viditelnost evropské rozvojové a humanitární pomoci protože ať se podíváme kamkoliv, všude vidíme spoustu věcí, které financujeme, skvělých věcí, které nejsou nutně vnímány jako evropská pomoc. A podle mého názoru musíme najít způsob, jak zlepšit tento aspekt naší práce. Spolupracujeme s komisaři Hánem Stylianidisem a Mimicou a e, doufám, že e, dospějeme k dobrému návrhu. Pokud máte nějaké návrhy vy, tak jsou vítány. Tak eh, já tu vítám zpravodaje z AFETu pro uh, absolutorium. Pan Preda, dvě minuty, prosím. E, děkuji vám, paní předsedkyně. Jakožto zpravodaj pro stanovisko u absolutoria chci nejdříve poděkovat vysoké představitelce za její vysvětlení k rozpočtu. A chci také říci, že tady vlastně je relativně nízká úroveň u materiální um, pomoci pro tyto složky. A chci také poděkovat za ten dokument, který tady byl vypracován eh, od Inge. A já před chvílí jsem si říkal, že je třeba upozornit na eh, ty delegace, které jsou vlastně externí eh, složky, externí útvory útvary, eh, které využívají prostředky. Takže to vlastně není ani tak eh, otázka jenom využití peněz, ale také posouzení úspěšnosti těch projektů. Cílem eh, je naplnit určitý cíl, čili nejde jenom o to, jak jsou využity peníze, ale zase naplnit ty cíle, které sledují a zda vůbec ten projekt je realizovatelný. V tomto smyslu bych řekl, že možná jedna třetina projektů eh, nedosáhne svého cílu, no to je trošku riskantní to takto říci. Inge Gressle, eh, to by mělo přece být určité určit, mělo by to vzbudit určité poplašné zvonění, když je taková situace. Je to, já nevím, tvrdit, že je to možná e, přímo neúspěch, tady já bych trošičku váhal použít takové slovo. Pokud je o zpráva vypracovaná delegacemi, e, ano, to je také vlastně v tom slova smyslu určité poplachové e, zvonění, poplašné zvonění. E, znamená to snad, že vyhazujeme peníze z oken? No, já k tomu nemám co dodat, já naprosto souhlasím s vámi, je to tak. Tím jsme na konci kola koordinátorů a nyní dostane slovo kolega Parňo na jednu minutu. Paní vysoká představitelko, já znám vaši starost o situaci eh, vy už jste teď zhruba víc za dobu delší než rok projevovala jasnou vůli um, přispět k řešení situace v saharských zemích, usmířit Alžírsko a Maroko. Sahara to je Eh, samozřejmě téma, které je v popředí vašich priorit, ale nejen vašich priorit, ale i eh, nás všech. Je to také otázka, která má dopad na terorismus. Připomeňme, co se stalo o víkendu ve Wagadugu, eh, kdy skupina teroristů tam provedla svůj útok a má to dopady nejenom na země Sahelu, ale na celý širší region, na celou oblast Sahary. Já tedy si kladu otázku, když v absolutoriu za rok 2013 se hovoří o situaci v Tingduk, nebylo by možné tímto eh, způsobem mít nové posouzení situace, eh, nové eh, vlastně počítá se čtení lidí v tomto centru. Mluví současně předsedkyně pro s vaším prostřednictvím by také bylo možné vlastně tuto věc pozoutit. Není prosím pan Zdechovský. Velice si vážím nejdřív vaší práce, ale musíme být tady co nejvíc konkrétní a nemáme čas. Máme jenom jednu minutu, protože musíte odejít, takže budu velice rychlý a tvrdý říkat, neberte to prosím osobně, to, co budu říkat. První věc, já jsem si přečetl speciální report eh, Court of Auditors, přečetl jsem si vaše odpovědi a mám jedních otázek. Za prvé, je tam obrovská kritika, že nejsou definovány cíle a úkoly. Já jsem to sám zažil, když jsem byl na několika misích a setkal jsem se s vašimi vašimi, s vašimi podřízenými opravdu, co třeba dělají na některých misích, kdy vůbec nehájí žádný evropský hodnoty a dělají tam nějakou práci, která není z mého pohledu definovatelná, je, myslím, hodně špatné. Druhá věc, která se týká, týká um, ehm, budžetu, jsou náborová uh, řízení. Uh, proč tam musí být tolik osobních pohovorů? Třetí věc, která má, je eh, obrovské množství seniorních manažerů, dvojnásobek E, předchůdkyně, takže to bych chtěl vědět, jestli s tím něco budete dělat. No. Next on the list, colleague Ashworth, please. Uh, Commissioner, on the question of compliance. Kolega Ashworth, pokud jde o otázky, tak já jsem zaznamenal ty administrativní změny ve vašich odpovědích a to vítám, ale ještě bych se chtěl vrátit otázce kvality a efektivity výdajů a povahy toho, co děláte. Samozřejmě to je velice obtížně měřitelné z povahy věci samé, ale je to nezbytné. Eh, já vím, že nechcete hovořit o jiných útvarech komise, ale zajímalo by mě, jak vy hodnotíte přidanou hodnotu toho vašeho útvaru. Můžete nám dát nějaké příklady, máte nějaké cíle, nějaké mm, srovnávací ukazatele, benchmarking, jak posuzujete přidanou hodnotu své práce? on the list kolega Pirinsky, please. Kolega, kolega Pirinsky. Děkuji. Dva stručné dotazy. Jeden navazuje na předchozí řečníky. Jak můžeme skutečně vyhodnotit vynaložené zdroje a dosažené výsledky? Vy jste zmínila dopis od prezidenta Obamy a dalších to je samozřejmě zlepšování dobrého jména, toho goodwill určité firmy. Ale jak můžete do komplexního hodnocení eh, toto nějak integrovat, jak to má vlivy třeba na bezpečnost evropských občanů. A v této souvislosti eh, Integrujete tam také Evrop, činnosti Evropské investiční banky, která teď se snaží mnohem aktivněji zapojovat i do vnější činnosti nad rámec eh, těch 10%, které zatím si vysloužili. Já jsem se teď dala sama na seznam řečníků na jednu minutu. Mně je jasné, hovořil už o tom kolega Preda i další kolegové, že ta zpráva o e, velvyslanectvích a na tom spočívá ten agregovaný dokument, že e, to vlastně nemůžeme brát vážně. Pokud se nic nestane, tak se stane přesně to, co ti velvyslanci sami popisují. Takže e, on je to vlastně takový budíček, který říká, co se stát musí. Já nejsem toho názoru, názoru, že šéfové delegací, tedy ti UCR, sedí, USR sedí na dvou židlích, jak jste to říkala. E, to je klíčové pro implementaci fondu přímo na místě. Já bych se tedy chtěla zeptat, co se musí stát. Vidíme, že máme v zahraniční oblasti mnoho programů a otázka zní. Není potřeba e, se podívat na to, že existují země, kde máme speciální problémy, kde je jich více než jinde. Maroko, Nigerie, Haiti, Kongo, e, to, je, to jsou země, kde ani 600 milionů euro nestačí. Děkuji vám za slovo a nyní má, můžete odpovědět na všechny otázky na jednu. Děkuji. Samozřejmě eh, naprosto sdílím eh, postřehy pana Predy. Já to beru eh, jako způsob, jak navýšit naše kapacity a možnosti zkoumat věci, protože to je základem vylepšení. Eh, já na tom mám osobní zájem, na transparentnost a zlepšení na základě hodnocení. A zase, aniž bychom eh, předjímali fakt, že včasné varování eh, nám, nám může umožnit včas změnit kurz, učinit úpravy a učinit patřičné kroky nebo opatření tak, aby projekty šly správným směrem ale eh, vy si samozřejmě dobře uvědomujete ty komplikace, uvědomujete si fakt, že projekty, které eh, působí v rámci rozpočtu komise, eh, podléhají určitému podávání zpráv zodpovědným komisařům v příslušných sektorech. To si myslím, že je otázka institucionálního respektu, takže proto si myslím, že pochopíte, že zatímco politicky to samozřejmě zkoumám, na základě své odpovědnosti za šéfy delegací, e, pak e, ty hlavní e, údaje jsou, jsou podávány tak, aby všechno bylo co nejtransparentnější, ale musím respektovat formální odpovědnost svých kolegů, která taky si myslím, že je zárukou pro tento výbor. K těm dalším otázkám. Kde, no, proč je tolik pohovoru se zaměstnanci. Ano, s personálem. Máme velice eh, dlouhou proceduru, velice složitou a eh, jak víte, eh, tak panel se skládá ze zástupců různých institucí. Většinou začínáme s 50 až 60 kandidáty a musí nám zbyt jeden. Takže to je také určitý způsob výběru, aniž bych já musela spovídat každého člověk, 50-60 lidí na každou pozici. To, jak určitě si představíte, není možné pro e, nikoho, natož pro mě, když mám jiné úkoly a jinou práci, kterou musím dělat. Je to způsob, jak zajistit, aby různé instituce mohly mluvit ze svého úhlu a ze, ze svého kompetentního pohledu do toho, e, jaký budou kandidáti. Kandidáti musí potom reagovat, protože budou muset zvládat velice složité úkoly. Je to tedy důležité zejména pro šéfy delegací, aby měli kompetence, zkušenost a znalosti různých mechanismů a různé manažerské schopnosti pro různé instituce. Ale zase zdůrazňuji, co jsem říkala už předtím, je pro mě nesmírně důležité nejen mít dobré kandidáty, ale aby to byl dobrý kandidát na správnou pozici, protože skvělý šéf delegace může být skvělý na jednom místě, ale už ne na jiném. Není to tedy čistě technické hodnocení, ale spíš eh, nemůžu říct politické, protože to by pak eh, mohlo být vyloženo jako politické jmenování, tak to ale není. Eh, jsou to spíš určité politické ohledy, které patří k mé práci, a sice zhodnotit, zda ten kandidát se hodí na to konkrétní místo nebo na tu konkrétní pozici, a to zejména v případě delegací, které operují v kritických oblastech. Pokud jde o věk vysokého managementu, tak eh, tady si myslím, že za prvé, jak si vezmeme, vezmeme si to z latiny, tak senior znamená, znamená starší, starý, abych odkázala na své kulturní kořeny, ale jinak je samozřejmě jasné, že do těchto vyšších seniorních pozicí se dostane člověk, když už má za sebou určité zkušenosti. Na druhou stranu se ale snažím co nejvíce e, diferencovat všechna pozadí, nejen ta kulturní a geografická, ale také e, generační. Protože podle mého názoru potřebujeme ten mix na všech úrovních. Nejen na úrovni vysokého managementu, ale na všech pozicích. Máme skvělé lidi na všech úrovních naší služby ať už jde o ředitele oddělení nebo výše. A e, musíme si uvědomit a uznávat jejich skvělou práci, Okay. Okay. I, uh, the translation was about the I'm sorry, but. Ano, e, já se omlouvám, nyní máme ale eh, dobrou, dobr, dobrou proceduru výběrového řízení. Máme tři ženy celkem ze sedmi osob a máme zeměpisné zastoupení, eh, které je eh, mnohem více rozmanité, než bývalo. Máme to také různá národnostní pozadí, nejen tedy zeměpisně, ale takže nejen různé regiony, ale také jaksi lidi ze zemích různých velikostí. Aby tam zkrátka nebyly pouze ty obvykle velké země, abych to řekla velmi nediplomaticky. Dále, přidaná hodnota jak ji hodnotíme. Existují interní postupy pro interní hodnocení a já jsem si jistý, že Patrik na to může odpovědět detailněji. Určitě se s vámi můžeme podělit o naše externí metody, pardon, interní metody hodnocení a hodnocení zaměstnanců. A já osobně udělím pokyny a získávám zpětnou vazbu od eh, osob, které jsou zodpovědné za management lidských zdrojů a udržuji také přímý kontakt s odbory eh, ve službě, abych získala zpětnou vazbu o pracovních metodách, o problémech, které vznikají ve službě a mezi zaměstnanci, o tom, jak je řešit. A jaká je obecná atmosféra a motivace personálu. Máme tedy formální postupy hodnocení, které vám můžeme detailně popsat písemně, pokud chcete. Ale moje osobní hodnocení není nijak vědecké, je to spíš můj takový pocit z toho, jak stroj funguje. Proto se snažím pracovat přímo v terénu se zaměstnanci, ať už tedy v centrále, anebo e, mimo Evropskou unii. Mohu vám dát hodně příkladů. Mohu vám dát příklad vojenské operace ve Středomoří, kde jsem viděla, že za několik týdnů naše služby vytvořili něco velice relevantního a obtížného, navázali správné vztahy s členskými státy a s partnery na druhém břehu Středozemního moře v OSN a společně zorganizovali komplikovanou vojenskou operaci, která mohla začít do 30 dnů, co, což podle mého názoru bylo dobré hodnocení skutečnosti, že naše kapacita je silná. A dalším hodnocením není pouze tedy dopis nebo telefonát od Obamy, který říká, jak neocenitelní byli naši zaměstnanci při organizaci vyjednávání v těch technických záležitostech, ale také skutečnost, že málo kdo ví, že slavná eh, jaderná dohoda s Iránem, která má přes 100 stran, tak tu v celou napsali naši zaměstnanci. Takže z toho můžeme hodnotit jejich eh, schopnosti jako poměrně působivé. To je tedy můj osobní příklad, mé osobní hodnocení. Ne vždycky Osobně hodnotím situaci tak, že všechno je stoprocentně v pořádku. Někdy cestuji a vidím, tady je potřeba něco zlepšit nebo tamhle. Ale uh, hodnocení na základě mé každodenní práce je opravdu působivé. Myslím si, že můžu říci, že kvalita, kompetence a nasazení našich zaměstnanců v ústředí i ve světě opravdu by slušela i těm největším a nejrelevantnějším národním diplomatickým službám, které máme a k Evropské investiční bance. Ano, kontakty probíhají. Já jsem se s nimi setkala a zkoumala způsoby případného partnerství v externích projektech a dolaďovala priority a e, diplomatické otázky, takže ano, je to velice dobrá ukázka toho, že spolupráce začíná fungovat. Tímto bych vám chtěla poděkovat. A omlouvám se ještě první otázka, která je o něco delikátnější, protože nejde o čistě rozpočtovou otázku, je to spíš možná otázka pro AFET, je to otázka političtější. Takže prosím, dovolte mi zodpovědět tuto otázku v AFETu nebo v plénu, ale ne tady, protože nejde o rozpočtovou otázku. Já vím, že jste o tom diskutovali eh, loni ve stejném složení. Je tu zapotřebí sčítání počtu lidí v uprchlických táborech. To není pouze humanitární nebo rozpočtová záležitost, ale politická záležitost. My se to snažíme řešit, je to složité. Děkuji, máme eh, na seznamu řečníků ještě pět kolegů, nicméně omlouvám se, vy musíte odejít. Dám tedy slovo ještě panu zpravodaji a pak vám ty otázky zašleme písemně. Pane Černecký, prosím stručně. Děkuji bardzo, paní Švinčonca. Eh, bardzo... Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný. Já jsem velmi rád, že probíhá tato výměna názorů s paní Mogherini s vysokou představitelkou. Myslím, že naše diskuse je velice důležitá a chci poděkovat za tuto práci. Jsem eh, velice, velice mě mrzí, že to eh, jsem v tomto horším stavu, ale děkuji rozhodně za odpovědi. Ano, děkuji vám, děkuji také, přeji hodně úspěchů a ještě jednou Vřele díky. we will we will do another we will uh, put the questions in writing to your services and whoever has has Takže my ještě jistě pošleme další doplňující eh, případně otázky vaší služba, službě a děkujeme za odpověď. Budeme pokračovat v pořadu jednání. A Chtěla bych ještě zdůraznit, že kolega, zdravím kolegu Fazekaše z účetního dvora, který dělal zprávu o ERD. Nyní bych tedy chtěla přejít k dalšímu pořadu, bodu pořadu jednání zvláštní zprávě účetního dvora o e, dodávkách energie prostřednictvím rozvoje vnitřního energetického trhu. Naším zpravodajem je e, Brian Hayes a příslušným členem účetního dvora je pan Owen kterému také okamžitě eh, dám slovo, nějak nám zhasíná světlo. Je to takové útulnější, ale my nechceme zase takové pohodlí. Ähm, <laughs> Já bych přesto chtěla pokračovat, protože potřebujeme také Potřebujeme také čas na koordinátory. Thank you, uh, dear chair. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové výboru. Děkuji za příležitost předložit tuto zprávu jménem Evropského účetního dvora. Pracují na tom Eh, další spolupracovníci, včetně těch, kteří mě pomohou eh, tady eh, s, s promítáním diapozitivů. Všem děkuji za spolupráci na této zprávě. Úvodem chci informovat, že jsem byl vyzván, abych předložil tuto zprávu také ve výboru ITRE příští týden. A to bude ve čtvrtek. 3,7 miliard eur je přibližně použito eh, z rozpočtu EU na eh, oblast rozpočtu a na období 2014 až 2020 se počítá s větší sumou. Dodávání energií, zásobování energiemi je velice důležité pro Evropskou unii. Aby ho bylo možné dosáhnout, eh, potřebujeme dokončit vnitřní trh energiemi. Vnitřní trh energiemi v EU e, je by měl umožnit volný pohyb e, elektřiny i plynu e, uprostřed nebo pro, uvnitř EU. Tady je třetí legislativní balíček, který byl schválen v roce 2009. A v roce 2011 rada konstatovala, že vnitřní trh by měl být dokončen do roku 2014. Náš audit se snažil zjistit, zda eh, uplatnění politických opatření eh, v, na tomto vnitřním trhu eh, skutečně zajišťuje bezpečné dodávky energií. My jsme pokrývali období roku, od roku 2007 a prostudovali jsme ve čtyřech regionech případové studie a zaměřili jsme se také na Estonsko, Litvu, Švédsko Eh, sledovali jsme eh, plán propojení, energetického propojení eh, po Baltí a Skandinávie a dále jsme to také soustředili na Polsko, Španělsko. Estonsku jsme sledovali dva projekty, kde jsou velmi dobré příklady využití prostředků Litva, dále a Bulharsko. 15 příkladů případových studií, eh, kde šlo o projekty, které byly spolufinancovány z evropských zdrojů. Šlo o přenosy eh, elektřiny i eh, plynovody, skladování, skapalněný plyn a dále. Můžeme říci, že cíl dokončit vnitřní trh do roku 2014 nebyl naplněn. Je, je to Eh, především otázka uplatnění právního legislativního rámce, eh, kdy tento eh, trh ještě nemůže fungovat plně. Různé odlišnosti toho, jak funguje energetický trh v různých ženských zemích, způsobuje to, že pak není možné, aby fungoval jednotný trh. Například Technická pravidla pro fungování energetického trhu na interoperabilní bázi se uplatňuje velice pomalu. Došlo k určitému zlepšení eh, v propojení ehm, lokálních či regionálních trhů, ale zbývá ještě velký kus cesty před námi. Eh, také je tady otázka energetické krize v členských státech, eh, která stále ještě není plně překonána. Za druhé, energetická infrastruktura v Evropě ještě není eh, koncipována pro plně propojený vnitřní trh. Infrastruktura v jednom státě může ovlivnit toky energii v jiném státě. To znamená, že země musí být připraveny být také transitními zeměmi. Ovšem vše nefunguje dobře vzhledem k určitým omezením kapacit u těch velkých transitních zemí, jako například Francie nebo Polsko. Není tady eh, také posouzení celkových potřeb EU a stanovení priorit eh, pro investice do infrastruktury. Eh, vytváření infrastruktury přeshraničního typu vyžaduje spolupráci mezi sousedními zeměmi. Některé již existující infrastruktury ale nejsou používány v plném potenciálu. Za třetí, finanční podpora za Eh, rozpočtu EU je jen částečnou podporou pro celý tento, celou toto oblast. EU eh, e má několik nástrojů pro financování takovýchto projektů, ale žádný z těchto nástrojů eh, nemá energetiku jako prvotní cíl. Klíčové financování, jako například EEPA, R, vlastně eh, neúspěšně naplňuje svůj původní cíl, to znamená zajistit eh, růst eh, velmi rychle. A teď, abych se dostal k doporučením, to je velice stručně, protože to máte ve zprávě a to mnohem podrobněji. Za prvé, komise by měla dokončit posouzení toho, jak členské státy naplňují energetický balíček a případně spustit i některá řízení pro porušení eh, do konce tohoto roku 2016. Za druhé, členské státy by měly zajistit, aby národní regulační orgán byl opravdu nezávislý a měl dostatečné prostředky a nenarážel na žádná omezení ve své práci. A za třetí, eh, komise by měla rozvíjet eh, transparentní mechanizmy obchodování pro plyn i elektřinu. A za čtvrté komise by měla urychlit proces, zejména v oblasti ehm, síťových kodexů pro elektřinu. A u elektřiny by komise měla zvážit vytvoření um, ehm, mechanismu pro propojení. U plynu by mělo dojít k posouzení ehm, modelu cílového modelu pro plynárenství, aby se zvážilo, zda tady existují určité alternativy k stavbám některých plynovodů, jako například eh, terminály eh, LNG, které by mohly sloužit více než jednomu národnímu trhu. Eh, dál za další komise by měla také posoudit infrastruktury, která není využívána v celém potenciálu a e, že by to pak e, mohlo lépe prospět e, energetickému trhu. A za další bod. Komise by měla připravit posouzení potřeb EU, včetně vytvoření kapacit pro modelování energetických trhů při využití velkých modelů projekce potřeb energií posoudit, zda tady není například nadhodnocená potřeba plynu. Konečně Komise by měla připravit pokyny, jak vybírat projekty k financování a měla eh, by se zaměřit na dobré fungování energetického trhu v eh, příslušných národních trzích. Komise přijala většinu našich doporučení. A my e, konstatujeme ale, že poslední doporučení přijato nebylo, které se týká podmíněnosti pro fin, financování e, projektu. Děkuji vám a jsem připraven odpovědět na otázky. Děkuji za tuto zajímavou a důležitou zprávu, eh, která se týká budoucí práce komise. Naším zpravodajem je Brian Hayes, tak prosím představte pracovní dokument. Thank you very much indeed, Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl eh, přivítat eh, pana Owena i jeho tým z účetního dvora a děkuji za prezentaci pro výbor a také za zprávu, kterou dvůr vydal. Myslím, že je to velice důležitá zpráva, paní předsedkyně, a já bych se zmínil o tom, posledním bodu, to je ta kondicionalita týkající se toho, že výdaje by měly být navázány na ty země, které mají kapacitu nebo vůli provozovat eh, energetickou unii a také kapacitu předávat energie do dalších zemí. Já si myslím, že to je klíčová věc, protože komise musí eh, veřejně zareagovat na tuto poznámku pohledu auditu, který je zásadní pro tento výbor, se musíme zamyslet, proč utrácíme peníze v zemích, které nemají ani kapacitu, ani vůli ke vzniku energetické unie. A říkám to v kontextu toho, kdy tři politické priority této komise, když ji hm, přebíral Juncker, byla digitální trh, unie kapitálových trhů a za třetí energetická unie. Máme tedy situaci, kdy klíčová priorita komise, s níž souhlasím, pokud jde o dokončení energetické unie, není doplněna závazky na infrastrukturu a výdaje. Na druhé straně, zvláště v situaci, kdy ta kapacita skutečně není naplněna a je tedy klíčové, aby komise zareagovala na tuto poznámku a já ji požádám, aby tak učinila. Jak říkal správně pan Owen, v tom posledním finančním rámci 2007-2013 byly výdaje 3,7 miliardy eur a v tomto víceletém finančním rámci, to znamená 2014-2020, se jedná o výdaje ve výše 7,4 miliard eur. Takže to je více než dvojnásobek v této klíčové oblasti. Audit, který provedl účetní dvůr, skutečně přišel právě včas a velice jasně na politickou mapu zapisuje, že ty priority eh, nejsou úspěšné, eh, pokud to řekneme diplomaticky. A je třeba, abychom řekli, že zde je třeba tady zlepšit situaci. Nebudu opakovat všechna doporučení eh, pana Owena a účetního dvora, jenom bych asi řekl, že s nimi plně souhlasím, protože tato doporučení podle mého názoru by přispěla nejen ke zlepšení eh, situace pro energetickou unii, ale také zlepšila by eh, získávání větší hodnoty za ty výdaje. Dovolte ještě pár osobních připomínek, než dostanou slovo kolegové. Máme-li vytvořit funkční eh, interní trh s energií, tak je třeba, aby členské státy se také snažily. Víme, že provádění třetího energetického balíčku ještě nebylo dokončeno, jak říkal i pan Owen. A je tedy třeba, abychom my jako politici řekli jasně komisi a členským státům, že nemá smysl mluvit o čtvrtém energetickém balíčku, o nějaké nové sadě legislativních návrhů, než se zajistí, že ten stávající balíček je skutečně eh, smysluplný a prováděn po celé Unii. To je třeba zdůraznit. Komise tady musí mít vůdčí úlohu posoudit situaci v členských státech a v případě potřeby zahájit eh, řízení pro nedodržení práva proti členským státům, které nemají dostatečnou vůli. To musí být naše priorita a zase žádám komisi, aby na to zareagovala. Za druhé, je třeba zdůraznit přijímání kodexu sítí, to jsou tedy technické normy, které mají umožnit volný tok energie. Pokud by kodexy sítí byly prováděny, mohly by eh, tak vzniknout potřebné podmínky k integraci našich trhů s energií. Je mi jasné, že schválení takových kodexů může být složité, ale bez pravidel, jak můžeme provozovat eh, energetický trh uvnitř Unie. Tady je třeba odvést mnohem více práce. V oblasti plynu čtyři z pěti kodexů byly schváleny, ale u elektřiny ani jeden z jedenácti kodexů ještě nebyl schválen a pouze pět z devíti kodexů prochází vůbec schvalovacím postupem. A konečně si myslím, že komise musí vyčlenit více zdrojů a pravomocí pro agenturu eh, pro spolupráci energetických regulačních orgánů, tak aby tato agentura mohla skutečně efektivně monitorovat trhy s energiemi v EU. Myslím si, že tato zpráva je dobře načasovaná, myslím, že je důležitá i z hlediska vlastních priorit komise v jejím období a já myslím, že je důležitá i z hlediska výdajů a auditu. Musíme tedy klást zásadní otázky ohledně toho, jak se zatím vynakládaly peníze za okolností, kdy uh, Eh, trh s energií prostě nefunguje. A to je zásadní otázka mimo jiné i pro tento výbor. Děkuji. Děkuji, to jsou poměrně důležité otázky a myslím si, že pro, důležité, pro dobré fungování energetického vnitřního trhu jsou to jedny z klíčových otázek. Ke slovo se přihlásil pan kolega Poche. Um, thank you, Chair. Good morning, colleagues. Děkuji, paní předsedkyně. Já sleduji problematiku energetické bezpečnosti jakožto poslanec výboru ITRE a také jako bývalý stínový zpravodaj eh, pro eh, energetickou bezpečnosti. A myslím si, že tato zpráva účetního dvora zdůrazňuje všechny důležité otázky a a postoje parlamentu, myslím, jsou v něm také dobře zobrazeny. Chtěl bych zvláště podpořit eh, žádost zpravodaje, aby komise přidělila navýšené finanční zdroje a pravomoci eh, Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů. Tato agentura bude sehrávat klíčovou úlohu v celém procesu rozvoje vnitřního trhu v nadcházejícím desetiletí. Eh, účetní dvůr eh, zmínil i další otázky, které ale zpravodaj nezmínil, například to, že velkoobchodní ceny elektřiny nejsou sladěné mezi členskými státy a že tyto velkoobchodní ceny se velice liší v EU eh, a to i mezi sousedícími členskými státy. Zpráva účetního dvora také poukazuje na různé formy postupu provozovatelů a obchodních smluv v některých státech, to znamená, ani tam vnitřní trh nefunguje. EU provedla své první reálné opatření, když e, vyřešila situaci izolovaných energetických ostrovků, napojila je na EU díky novému propojení e, plynovody mezi Polskem a Litvou. Tyto projekty jsou klíčové pro bezpečné energetické dodávky a měly by být prioritou i ve finančních schématech. Mám otázku na komisi ta infrastruktura eh, mezi mnoha členskými státy ještě není vhodná pro vnitřní trh. Je třeba, aby EU si našla prioritní investice do energetické infrastruktury. Ta eh, přeshraniční infrastruktura vyžaduje spolupráci sousedících členských států a moje otázka tedy je, co hodlá komise v této věci příští rok a tento rok dělat. Děkuji. Kolega Pirinský. Kolega Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám ještě další otázku. Jedním z důležitých aspektů energetické strategie komise byla důležitost podregionálních energetických sítí, které rozšiřují celkovou soustavu energetické unie. Já si nejsem jistý. Eh, věnovalo se dost pozornosti konkrétnímu případu jihovýchodní Evropy, zejména o Bulharsku. Z hlediska vyhodnocení eh, subregionálních potřeb různých typů energetických požadavků, protože vy jste se zmínil o tom, že proběhlo celkové hodnocení eh, energetických potřeb Evropské unie. Domníváte se, že by se měly dávat peníze na dobře při, dostatečně připravená hodnocení, která by z, výraznila značné výhody multilateralizace národních potřeb a požadavků eh, v jihovýchodní Evropě, protože nyní existuje spousta takových polonárodních strategií, ale je velice málo různých hodnocení multilaterálních eh, alternativ, eh, které by možná mohly odstranit ty potíže, o kterých jste se zmínil. Tedy to je národní váhavosti nebo i couvání. A to v, vlastně v celé energetické unii. A zejména Zkoumali jste výhody, které v tomto ohledu skýtá Bulharsko eh, v oblasti eh, dodávek zemního plynu, vzhledem k tomu, že existuje národní soustava eh, plynovodů po celé zemi, které jsou otevřené případnému napojení na různé zdroje dodávky a kde je možnost redistribuce v optimálním, v optimálním způsobem, tak aby to naplňovalo energetickou bezpečnost Evropské unie. Děkuji. Kolega Sarva má, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já možná trošku budu opakovat to, co už tady zaznělo, ale je to opravdu samotné jádro celé myšlenky vybudování eh, fungujícího vnitřního energetického trhu. Eh, tady je zapotřebí, pokud jde o tu kondicionalitu, kterou má účetní dvůr jako poslední doporučení. Takže má prostá otázka zní, eh, proč komise nehodlá na toto přistoupit a vzít to v úvahu. Pokud tomu tak není, tak prosím vysvětlete mi to, je to zásadní. Já jsem se dala sama na seznam řečníků a chtěla bych na to navázat. Při čtení těch doporučení jsem si upřímně řečeno eh, myslela, že se ocitáme v oblasti nějaké satyry, protože doporučení číslo jedna zní, že proti komisi lze podat, že komise může podat řízení pro porušení. Já si myslím, že to ví každý začátečník, že tato možnost existuje. Proč komise tuto možnost nevyužívá? Protože to je podle mého názoru závažná eh, historie eh, protože už máme určité výsledky v postupech proti členským státům. Víme, jak to funguje. Je milé od účetního dvora, že připomíná komisi toto právo, ale proč je tam to doporučení? Je toto doporučení vůbec nutné? To byla moje první otázka. A druhá otázka Máme tu určitý eh, také počet eh, energetických projektů, které ztroskotaly. Máme projekt v hodnotě 424 milionů euro, který nebyl, eh, prosaz, který nebyl proveden. Máme projekty z programu infrastruktury, plynovod Nabuko a potom rumunský projekt plynového transportu proti proudu řeky. 424 milionů euro. Bude to znovu nasazeno, byly podány příslušné požadavky. Existuje nějaký plán tyto peníze znovu využít, znovu se k ním dostat? To byla moje první otázka. A ta druhá potom zní, e, co se v současnosti e, chystá. My máme nové nástroje prostřednictvím EFSI, také EIB a já mám pocit, že je tady příliš mnoho paralelně, paralelních financí. Je obrovská výzva vysledovat, e, odkud kam jaké peníze tečou a otázka zní. V příštích, v budoucích investičních projektech Eh, je toho zatím, na, na to je zatím kolik plánováno. Bylo by dobré získat nějaký přehled, protože myslím si, že u tohoto tématu musíme zůstat. Nyní bych chtěla dát slovo komisi a potom ještě jednou účetnímu dvoru. Tak kdo z vás si, kdo z vás si chce vzít slovo? Více kolegů už na seznamu řečníků nemám, prosím. Děkuji, já jsem Dieter Borchat, ředitel pro energetický trh. Pane, vážený pane Ovene, pane Hejsi, vážení poslanci, děkuji, že jste dali komisi příležitost zareagovat jak na doporučení účetního dvora, tak na doporučení vašeho zpravodaje pana Hejse. My velice vítáme iniciativu Evropského účetního dvora, A do značné míry také souhlasíme se zjištěními a s doporučeními. Samozřejmě eh, uběhl nějaký čas a mnoho z toho, co je zmíněno ve zprávě a také v doporučeních, už mezi tím bylo podniknuto. A eh, probíhá to. Proto bych chtěl eh, hovořit velice stručně o tomto a soustředím se na ten poslední bod na finanční aspekt. E, jako první to bylo zmíněno dokončení vnitřního energetického trhu. Tady účetní dvůr zmiňuje e, lhůtu e, rok 2014. S tím bychom měli zacházet opatrně, to byla politická lhůta, která nebyla založena na důkladné analýze toho, co je možné. Dokončení vnitřního energetického trhu je velice náročný a zdlouhavý proces, který tak jak správně říkal váš zpravodaj, není něco, co by komise nebo evropské instituce mohly udělat sami. K tomu potřebují spolupráci s členskými státy a také jejich eh, dobrou vůli. K tomu doporučení, že bychom měli na straně komise dělat více pro to, abychom eh, donutili členské státy k implementaci třetího energetického balíčku, vám mohu říci, že my jsme přeskoumali všech 28 národních energetických legislativ, pokud jde o implementaci třetího energetického balíčku. Eh, dokončili jsme tuto práci na podzim loňského roku a všechny všechny členské státy nebo všechna řízení pro porušení vůči členským státům byla e, zahájena. Jsou v různých fázích, někdy ve fázi pilotní e, od konce minulého roku, jiné jsou ve fázi odůvodněného stanoviska a my budeme pokračovat dalšími kroky, ale ten přeskum všech 28 legislativ byl proveden. Já jsem velmi potěšen tím, že pan zpravodaj Hayes říká, že nedává smysl hovořit o čtvrtém balíčku, dokud jsme správně neimplementovali ten třetí. Tady máme pevný společný základ, ze kterého můžeme dále rozvíjet energetický vnitřní trh. To sdílím z více než 100%, protože občas komise říká něco jiného, ale já vám mohu říci, že toto je linie komisaře Ariase Kaněteho. Pak jste hovořil o, eh, o kódech sítí. Eh, je tu eh, plynovod, u kterého je složitá situace, je to TERF. Tady provádíme posouzení dopadu a předložíme ho v březnu ke komitologiím. Pokud jde o elektřinu, tak čas ukázal, že v roce 2014 jsme nejen e, dokončili čtyřku, ale i pětku. Vlastně sloučili jsme tři kodexy do jednoho. To je kodex systémové operace, který je v komitologii a bude přijat s největší pravděpodobností v Dubnu. Zbývají ještě dva kodexy o e, vyváženosti a o e, nouzových situacích a obnově. Tyto kodexy byly záměrně vynechány z programu pro rok 2015, e, protože to jsou záležitosti, které jsou v srdci naší nové iniciativy designu trhu s elektřinou a také nového nařízení, které hodláme navrhnout do konce tohoto roku o zabezpečení dodávek elektřiny. Tady musíme tedy sladit tyto dva postupy, co spadá do legislativy a co do kodexu sítí. Pak eh, tu byla další otázka, a to, jak lépe zacílit plánování infrastruktury, aby odpovídalo potřebám vnitřního trhu. Pak také tu zazněla otázka od pana Pocheho, jak lépe prioritizovat eh, plánování infrastruktury. My už to nyní zkoušíme eh, na základě současného právního rámce, což je nařízení ten E. Eh, tento rozvojový plán už stanovuje určitý rámec, ale uvnitř něj samozřejmě se snažíme stanovovat priority. V současnosti to děláme tak, že vybíráme prioritní projekty, eh, se kterými budeme poté pokračovat v rámci speciálně vytvořených skupin na vysoké úrovni, které budou zkoumat případné regulatorní překážky, politické překážky a problémy s financemi a budou se snažit tyto projekty urychlovat. osobně, ale ptali jste se, co budeme dělat v roce 2016. Já si myslím, že na základě doporučení účetního dvora stojí za to uvažovat o tom, zda také v procesu PCI bychom neměli pracovat s dvěma různými kategoriemi PCI. S těmi, které jsou eh, zásadní a nutné pro dokončení energetického trhu a eh, s těmi ostatními. To si myslím, že by nám mohlo pomoci také při předkládání projektů a při urychlování jejich implementace, s čímž někdy bývá problém. Dále k finanční podpoře. Je pravda, že máme různé mechanismy finanční podpory, máme Connecting Europe Facility, máme strukturální fondy, které mají velký objem prostředků pro energetickou infrastrukturu. Teď máme také EFSI, jak jste zmínili, což je fond, který spravuje Evropská investiční banka. Pak máme Horizont 2020. A paní Gresle, já velice rád vám e, předám kompletní přehled všech nástrojů, jaké jsou jejich časové harmonogramy, co v jejich rámci děláme. Můžu říci, protože eh, moje ředitelství má na starosti Connecting Europe Facility, můžu říct, že nesmíme zapomínat na jednu věc. Ty infrastrukturní projekty, které jsou nezbytné pro vnitřní energetický trh, nebudou financovány eh, primárně z evropských fondů. Vždycky říkáme, že by měly být financovány prostřednictvím eh, realizátorů těchto infrastruktur. Například je napsáno v zákoně, že Connecting Europe Facility může být až poslední možnost financování v případě, že existuje nějaká financovací mezera, vzhledem k tomu, že konkrétní projekt není sám o sobě stoprocentně komerčně životaschopný, nicméně sehrává určitou roli pro zabezpečení dodávek a nelze ho plně pokrýt trhem. Tady potom je evropské financování nutné aby ten projekt se udržel. A to přesně děláme. Mimochodem, tento týden už jsme rozhodovali o druhém kole návrhu pro rok 2016, kde jsme alokovali 219 milionů na tyto projekty. Než se dostanu ke konkrétní otázce paní předsedkyně, účetní dvůr ve spolupráci s panem Sarvama a také panem Hejsem nadnesli otázku kondicionality. Na první pohled musím říci, že to vypadá hezky, že je to velice silný, mocný nástroj, který může přinutit členské státy, aby lépe implementovali energetické předpisy. Nicméně tady je náš problém. Zapomínáte na to, že hovoříme o přeshraničních projektech. Takže vždycky máte dvě strany. To je první věc. Druhá věc je, že tyto projekty nejsou projekty členských států. Jsou to projekty firem z obou stran hranice. Většinou jsou to operátoři přenosových soustav, ale mohou to být i soukromí eh, realizátoři. A co, udělám, co se stane, pokud do tohoto systému zavedeme kondicionalitu? Předpokládejme, že na jedné straně máme prvotřídní členský stát, který implementoval všechno. Na druhé straně ale ne. A nepřipadá v úvahu, aby projekt, který má být vykonán a který je důležitý pro dokončení energetického trhu, Eh, skončil. Jaký je výsledek této kondicionality? My nemůžeme pokračovat v tom projektu, dokud členský stát, který možná ani nechce a musíme čekat na konec řízení pro porušení, abychom přinutili členský stát dodržovat eh, ustanovení, potom ten projekt bude roky stát. A jak můžeme trestat soukromou firmu za selhání členského státu na druhé straně hranice. Jak můžeme? My se v komisi domníváme, že to není správná cesta, je to nebezpečný nástroj, není to vymahatelné, narazili bychom na spoustu problémů a nic bychom nevyřešili. Naše problémy by vyřešilo, jak už říkám, eh, klas prioritu na ty projekty, které potřebujeme na dokončení energetického trhu, eh, vytvořit skupinu na vysoké úrovni a řídit projekt eh, ze strany komise na všech frontách regulační, financovací a případně také odstraňování politického odporu. Takže to si myslíme, že je nutné a mimochodem, takto jsme to zavedli u třech kritických oblastí. Dvě z nich tu byly zmíněny. Jihovýchodní Evropa. To je velice důležitý region, s tím naprosto souhlasím. Tam jsme vytvořili takzvanou skupinu SESE, tedy skupinu pro konektivitu střední a, východní, a jihovýchodní Evropy. Tam jsme identifikovali devět prioritních projektů. A kromě toho, vy jste zmínil Bulharsko a já společně s vicepremiérem Dončevem předsedám pracovní skupině Komise Bulharsko, která zkoumá možnosti pro regionální plynový úzel ve Varně. A v pondělí eh, mě čeká schůze o infrastruktuře. Pak tu byly zmíněny také eh, osvědčené postupy, eh, ke kterým protože to byla zmíněna také Francie, která se zdráhá propojovat s ostatními. E, mohu říci, že tady jsme také založili skupinu na vysoké úrovni, která má napojit e, Pyrenejský poloostrov na e, Francii. Tam jsme identifikovali projekty v oblasti plynu a elektřiny. To všechno už tedy probíhá a my se tím zabýváme. Pak jste se paní Gressle ptala, Dále je pravda, že mnoho projektů ne, se nerealizovalo, přestože peníze na ně byly dány. Nebo ty peníze, které na ně byly dány, byly potom zpětně inkasovány a v některých případech už je máme. Takže všechny procedury běží a my zpětně čerpáme všechny peníze. Některé ty případy už byly uzavřeny. Já vám zase můžu dát statistiku písemně. Myslím si, že 400 pěti eh, jsou nyní v řízení. Vím, že v loňském roce jsme dokončili tyto projekty. A tím si myslím, že jsem odpověděl na všechny otázky. Obecně vzato komise vítá, že váš výbor a také účetní dvůr se zabývá touto problematikou, ale podle mého názoru je nutně zapotřebí, abychom řekli, že buď budeme e, aktivnější a více si finančně účastnit těchto projektů a tím můžeme změnit rámec, anebo můžeme se zamýšlet, co můžeme dělat v rámci toho rámce a z mé zkušenosti z posledních let jediný způsob je e, vzít to do vlastních rukou, jasně všechno řídit a neustále e, diskutovat Eh, se členskými státy ve zranitelných regionech na odstraňování překážek. Často ty překážky jsou na národní straně a panuje tu určitá neochota s nimi něco dělat. Tady můžeme eh, zjistit, jak lépe motivovat členské státy k tomu, aby eh, se snažili dokončit energetický vnitřní trh, ale podle mého názoru energetický vnitřní trh pokračuje, dělá pokroky. Vždycky můžeme chtít vyšší rychlost, to je pravda, nicméně já si myslím, že jedeme podle plánu a uvidíte, že rok 2016 bude rokem výsledků. Už nyní jsme splnili 60% toho, k čemu jsme se zavázali v rámci energetické unie. Děkuji. Děkuji, vidíme, že dnes je den těžkých úkolů. Eh, pan Owen, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat eh, všem členům za jejich otázky i komisi za odpovědi. Především chci také poděkovat panu Hajsovi, zpravodajovi. Jsem velmi vděčný za jeho podporu všem našim doporučením. Pan Poche, myslím, položil otázku, zda AISA potřebuje větší podporu. Ano, určitě ano. Eh, my jsme eh, kontaktovali tento tým, naštil tento tým, je to velice důležitá, důležitý projekt a je zcela jasné, že potřebuje pravomoci, aby bylo možné získat informace eh, k provedení práce. A pan Hejs, myslím, to takto říká ve svých doporučeních, pokud jde o zdroje samozřejmě není na eh, účetním dvoru, aby takto eh, zajišťoval eh, peníze pro jednotlivé věci. Pan Pirinsky zase hovořil o jeho východním seskupení, jsem mu za to vděčný. My se velice pozorně díváme, jak už jsem řekl, na Bulharsko a na celý ten region kolem a na plány, které tady jsou. To je velmi dobrá zpráva, že komise tady má podporuje tento regionální e, spolek, který vzniká. To je ještě více, než co jsme doufali. E, myslím, že je tady i ve zprávě takové určité varování, a to je pochopitelné v případě e, Bulharska. Vy chcete vnést investice do oblasti, kde proběhly velké změny a v tomto smyslu si myslím, že to je dobrá zpráva, jak tomu rozumím, že bulharský trh Eh, začal s prvním obchodováním právě včera, ano, vlastně od nového roku se dá říci. Takže to je zase posun k tržnímu eh, postupu. A to si myslím, že pak řadu věcí umožní. A teď otázka kondicionality. Ano, za druhé potřebujeme eh, posouzení, strategické posouzení a Eh, je třeba, aby se eh, tady tyto prostředky vynakládaly eh, efektivně. Buďte prosím připraveni i na určitá překvapení. My jsme řekli, že je třeba si uvědomit, že je třeba investovat do nových plynovodů. Přitom ovšem již existují některé plynovody a tady vlastně využít veřejné prostředky na výstavu plynovodu, který existuje paralelně k plynovodu, který již funguje a není využit na 100% eh, své kapacity, to je samozřejmě otázka, kterou je třeba proskoumat, zda je nutné eh, takto zdvojovat eh, tuto věc a uzavírat projekt s externí firmou. Takže to samozřejmě může vyvolávat otázky k některým projektům v regionu. Pan Savama jsem vděčný za eh, bezpodmínečnou podporu tohoto pojmu kondicionalita. To nás vede také k některým závěrům, k odpovědím eh, z komise. Eh, například projekty ve společném zájmu, tedy to jsou projekty, které musí mít pak schválení více Eh, členských eh, zemí. My si dovedeme představit, eh, že tady kondicionalita je uplatňována přes celou řadu aspektů a právě váš výbor to velice dobře ví, jak to je například s financováním fondu soudržnosti a komise by měla o této věci ještě dále přemýšlet. Paní Gresle, já jsem vděčný za vaši otázku, nechci být satirický, to doporučení jedna, eh, použít nějaká, eh, použít eh, řízení, to je aspekt, který se také vyjádřil v odpovědích komise. Je tady deset řízení pro porušení Není tady ovšem 23 či 28 již dokončených řízení. Já tedy tady trošku jsem nerozuměl té odpovědi, která se nám dostalo u, k tomuto bodu. A myslím si, že by bylo dobré přijmout rozhodnutí o těch pilotních eh, dopisech a vlastně dokončit ty úkoly spolu s členskými státy. Děkuji. Děkujeme vám za velice zajímavou zprávu. Je celá řada členských států, které si zaslouží bližší proskoumání, takže e, bych vás chtěla povzbudit. Děkujeme a těšíme se na další informace. Nikdo další už se nehlásí o slovo, takže tím je veřejná část schůze e, uzavřena. Nyní se koná schůze koordinátorů a bylo by dobré, kdybyste co nejrychleji a co nejtišeji opustili sál, protože bychom rádi okamžitě pokračovali. Děkuji, že jste přišli a veřejná schůze končí.